Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji dnešní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu a všechny vás zde vítám. Po velmi intenzivním minulém týdnu se dnes opět setkáváme a nejprve se chci zeptat, zda má někdo výhrady k dnešnímu pořadu jednání, který vám byl předložen. Má někdo nějaké požadavky na změnu? Nezdá se. Tím pádem je pořad jednání schválen ve stávající podobě. Teď bod 2. A to jsou sdělení předsedy, jazykový, eh, eh, respektive eh, upozorňuji na to, že máme k dispozici standardní tlumočnické, tlumočnické služby a že veřejná část této schůze bude přenášena na internetu. Eh, a tedy každý, kdo si vezme slovo a zapne si mikrofon, bude vidět i v internetovém přenosu. Teď eh, zápis z minulého zasedání. Jsou nějaké připomínky k zápisu z naší minulé schůze? Opět nezdá se. Což znamená, že i tento bod můžeme uzavřít a zápis považujeme za schválený. A tím se dostáváme tím se dostáváme k bodu 4 na pořadu jednání jmenování členů Evropského účetního dvora. Jde o slyšení kandidátů, respektive kandidátky. Máme zde eh, kandidátku jmenovanou bulharskými orgány Ilianu Ivanovovou, která byla navržena. A pokud jde o to druhé slyšení, které jsme původně eh, chtěli uspořádat, tak eh, rumunskou vládou nám byla předána informace, že ta kandidatura pana Mirce a Vasila Popeskua byla stažena a tím pádem se tento bod dnes na pořadu jednání neobjevuje. Pokud jde k mandátu obou členů eh, toho eh, účetního dvora, tak eh, ten skončí 31. prosince tohoto roku a tím pádem je nutné na nové šestileté funkční období zvolit kandidáty nové. Jmenovat kandidáty nové je to podle článku 82 část 2 jednacího řádu Evropské unie a podle tohoto článku Rada rozhodu, rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem o nových kandidátech a tím pádem jde dnes o to uspořádat slyšení s kandidátkou jmenovanou bulharskými orgány. Je to tedy paní Iliana Ivanovová. V rámci případné fáze jsme vypracovali dotazník, tak, aby se všichni kandidáti mohli připravit na tato slyšení a tím pádem, pokud všichni souhlasíte, můžeme rovnou zahájit eh, naplánované slyšení. To slyšení tedy eh, tímto začíná. Já bych poprosil eh, paní kandidátku, aby si na pět minut vzala slovo na úvodní projev a poté bude možnost Eh, pro členy výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby ti to kladli otázky pro paní kandidátku. A to bude tedy ta veřejná část a pak eh, začne neveřejná část, kde bude probíhat eh, příslušné hodnocení tohoto slyšení. K postupu nevidím žádné výhrady, což znamená, že to tak uděláme. A já prosím paní Ilianu Ivanovovou, aby si vzala slovo. Vítám vás zde srdečně, nemusím vás již jistě eh, představovat. Vy jste příslušná našemu výboru konec konců a eh, dávám vám tímto slovo na pět minut na váš úvod. Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo Tojrere, vážená paní Ayla Sender, vážené kolegy, vážení kolegové, je mi potěšením vystoupit zde dnes před vámi jakožto bulharská kandidátka na členku účetního dvora. Tuto nominaci beru jako výsadu, ale také jako obrovskou odpovědnost spojenou s rostoucí rolí EUD v procesu rozpočtové kontroly, zejména za současné rozpočtové hospodářské situace. Ve své dnešní prezentaci se po dobu celka pěti minut pokusím odpovědět na otázky, které doufám vám eh, pomohou eh, dospět eh, k jasnému rozhodnutí. Těmito otázkami je, kdo jsem, jaká je moje dosavadní kariéra a čeho chci dostanout v této pozici. Toto cestou tedy bych ráda prokázala, že si zasloužím vaši důvěru. Jak je, myslím, zřejmé, již z písemných podkladů, které jsem předložila, mám 12 letou zkušenost z různých úrovní řízení a zprávy v soukromých i veřejných institucích. Mám dva eh, magisterské tituly eh, v mezinárodních v eh, hospodářském řízení a mezinárodních vztazích a financích, a to z EU a z USA. Dovolte, abych změnila, zejména dva posty, dvě funkce, které jsem zastávala, které mi připadají relevantní pro působení jakožto členky EUD. Za prvé to má zkušenost z vládního sektoru v Bulharsku eh, v kritickém období přechodu, kdy jsem byla koordinátorkou pro mezinárodní finanční instituce na ministerstvu zemědělství a potravin. V rámci této funkce jsem se účastnila na jednom z, nej, z nejvýznamnějších projektů financovaných eh, Světovou bankou v hodnotě 50 milionů dolarů na reformu bulharského zemědělství, rozvíjení administrativních kapacit a přípravu celého sektoru na vstup do EU. Důležitou součástí mé tehdejší práce bylo monitorování projektu ex post, jsem nesla odpovědnost za vyhodnocení celkové efektivnosti projektu eh, pro Ministerstvo zemědělství a potravin. Zkušenosti, které jsem nabyla na ministerstvu před rokem 99, mi připomínají také některé opatření a reformy, které nyní podnikají členské státy EU, zejména pokud jde o zavádění nového makrofinančního nástroje či nástrojů na úrovni EU. Stejně tak podobná tedy podpora platební bilance, podobný mechanismus monitorování přes systém opatření, nebo u systému opatření, která musí být zavedena a já věřím, že tyto mé minulé zkušenosti by byly ceným přínosem pro EUD při dalším posilování eh, procesu rozpočtové kontroly u nových finančních nástrojů. Stejně důležitá relevantně podle mého má zkušenost ze soukromého sektoru, kde jsem působila ve finančních a bankovních institucích eh, v oblasti finančního výkaznictví a auditu v USA. Zkušenosti v oblasti rizikového, tedy řízení rizika, eh, mi velmi pomohly zejména Eh, v tom, abych pochopila finanční řízení z dola nahoru. A v neposlední řadě dovolte, abych zmínila některá z témat, na nich jsem pracovala zde v konstruktivní spolupráci s mnohými z vás zde v Kokobu. Například výroční zprávu EIB za rok 2010 nebo stanoviska o inovačních finančních nástrojích eh, v kontextu víceletého finančního rámce, stanovisko o společné zemědělské politice nebo tam Herkules 3, což je velmi důležitý program na ochranu finančních zájmů společenství, respektive Unie. Dále studie o ESM a FSM a jejich propojení s procesy rozpočtové kontroly a role Evropského parlamentu v této věci. A dále jsem byla stínovou zpravodajkou k pro parlament za rok 2010 a pro komisi za rok 2009. A v tomto kontextu tedy moje odpověď na druhou otázku, proč usiluji tento post, je poměrně eh, přímočera, jednak protože mám dojem, že jsem nabyla potřebné zkušenosti pro tento post a dále především kvůli mému obrovskému zájmu o tematiku rozpočtové kontroly a myslím, že moje práce do posud ukázala, že eh, se angažuji ve věci efektivního účelného nakladání s evropskými rozpočtovými prostředky. Myslím si, že to, že se prohlubuje role EUD, pouze přirozené. Já si myslím, že bych byla přidanou hodnotou nejenom pro členy tohoto výboru, ale také pro diskuse, které se vedou v Lucemburku, pokud je o nové výzvy které, a budoucí výzvy, které stojí před Evropským účetním dvorem. Myslím, že zejména bych mohla být přínosem, pokud je o nové finanční nástroje, jak jsem již zmiňovala. Myslím, že mojí silnou stránkou by mohla být také otázka výkonnostního auditu a zvláštní zprávy, které vypracovává EUD Snažila bych se, aby tyto eh, zprávy byly více eh, aktuální a více reagovaly na potřeby vašeho výboru. Pokud mne stvrdíte eh, ve funkci, budu se těšit na stálý dialog a spolupráci s vámi a na to, že společně se budeme maximální měrou snažit chránit zájmy Evropského daňového poplatníka. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji, paní eh, Ivanová, eh, za eh, vaše úvodní slova a za to, že jste se představila v našem výboru. A nyní zahajuji kolo otázek a nejprve bych dal slovo naší paní zpravodajce, paní Ayala Sandr, pokud si to bude přát. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla pozdravit paní Ivanova. V některých eh, vládách, v některých členských státech došlo ke změnám a eh, vidíme, že někteří kolegové z našich řád se nyní dostávají do nových vlád. Je tedy vidět, že Evropský parlament je vlastně eh, vyhledávaným zdrojem politických zkušeností a domníváme se, že ti z našich řád, kteří byli jmenováni, eh, eh, jsou bez pochyby dobrou volbou. To, co eh, vy, nebo to, co my tady říkáme, a na co se vás budeme ptát, a to má ještě prohloubit to, co jste nám řekla, jakožto kandidátka. A, a je tady také určitý politický aspekt. Vy sama jste se účastnila nejrůznějších eh, slyšení, kde jsme kladli právě tyto otázky. A já bych se vás nejprve chtěla zeptat na následující věc. Hovoříte tady o 12 letech zkušeností. Také se to velmi podrobně nastínila a má otázka by nyní zněla. Eh, pokud jde o účetní dvůr v Bulharsku, tak tam se požaduje 15 let profesních zkušeností k tomu, aby vůbec eh, daný kandidát mohl svou kandidaturu předložit. Proč si myslíte, že 12-letá zkušenost, a to určitě souvisí i s vaší mladostí, s vaším mladým věkem, myslíte si, že přesto těchto 12 let je eh, dostatečná doba pro to, abyste mohla kandidovat na tuto funkci? v Bulharsku eh, tam jste vlastně nepředložila kandidaturu na bulharský účetní dvůr, protože jste ani nemohla a mě by zajímalo, jak se tedy stavíte eh, k této vaší kandidatuře. Potom eh, druhá otázka. Jde o tři roky na univerzitě v rámci bakalářského programu, měly by to být tři roky, a vy jste od té doby se potom účastnila důležitých projektů, také projekt eh, ministerstva eh, zemědělství a ministerstva pro potraviny. Po třech letech jste měla kompetence pro to, abyste eh, prováděla velký počet kontrol ex post, měla jste nejrůznější koordinační úkoly a předkládala jste eh, ty příslušné výsledky ministerstvu a možná, že byste mohla blíže popsat, eh, jak přesně vaše funkce vypadala, protože to byl velmi důležitý projekt v Bulharsku a tehdy eh, jste ten projekt, nebo jste se do něj zapojila ve velmi mladém věku. Jste tady v podstatě místo předsedkyní v tomto výboru a proto bych se vás chtěla také zeptat, jaké zprávy Eh, jste realizovala a jak, jaký je vlastně váš další harmonogram, jak to dále plánujete. Více už k tomu nemám co dodat. Zajímalo by mě, jak tyto věci souvisí, jak to souvisí eh, s, s vaší kandidaturou na funkci v účetním dvoře. Potom k nezávislosti říkáte, eh, že ve vaší eh, skupině nezastáváte žádnou důležitou politickou funkci, ale já si myslím, že politickou funkci máte a hm, tu chcete asi přerušit. Možná, že byste se k tomu mohla také blíže vyjádřit, protože smlouva o, počlenech účetního dvora požaduje, aby byli opravdu velice nezávislí a vy jste velice mladá vy máte mm, kvůli tomu opravdu přeci jen omezené zkušenosti, vaše politická kariéra ještě leží před vámi. A proto bych se chtěla zeptat, eh, zda nejste pod tlakem bulharské vlády nebo nějaké organizace, Mohlo by se objevit něco, co by vám bránilo v plném výkonu vaší nové funkce? Potom eh, k prohlášení o zájmech. Jsou tady dvě firmy. Jedna firma Ericsson. Vy jste to tam eh, pravděpodobně už uvedla, když jste předkládala kandidaturu do Evropského parlamentu. A dále tady máme ještě jednu bulharskou firmu, která se zaměřuje na nemovitosti. Souvisí to s konzultační činností, odhadování rizika e, a tak dále, e, koncese v oblasti nemovitostí a tak dále. Mohla byste přesně vylíčit, e, jaké jsou vaše kontakty nebo vazby na tento podnik? Ono to úplně nezapadá do ostatních vašich profesních zkušeností. Děkuji paní zpravodajce za vypracování této složky a nyní bych vás chtěl požádat, paní Ivanova, abyste odpověděla na tyto otázky. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím v tom pořadí, jak ty otázky padly. Nejprve pokud jde eh, o eh, dobu, hm, délku mých profesních zkušeností, je pravda, nemám žádnou 30-letou profesní zkušenost. Kdybych takové zkušenosti měla, tak by to znamenalo, eh, že jsem musela začít ve věku sedmi let, což eh, tedy by nebylo eh, zcela v souladu eh, s právními požadavky. A vážně musím říci, že si nemyslím, že někde v rámci ustanovení smlouvy se nehovoří o tom, že je potřeba mít nějakou konkrétní délku profesních zkušeností pro kandidáta. Kdyby to tam tak bylo, tak bych eh, se ani neucházela o toto místo. Ale myslím si, že kandidáta bychom neměli sledovat pouze z perspektivy délky eh, jeho zkušeností, ale jde především o eh, kvalitu. A věřím tomu, že kvalita té 12-leté zkušenosti je dostatečná na to, abych naplnila požadavky Evropského účetního dvora. A myslím si, eh, že eh, je to nerevantní také kvůli tomu, že má zkušenost byla velice pestrá. A paní zpravodajka nezmínila, eh, že Diverzita je velice důležitá, především v rychle měnícím se prostředí, ve kterém žijeme. A já jsem měla velmi pestré zkušenosti nejenom v oblasti vlády a veřejného auditu, ale také v soukromém odvětví. A já si myslím, že to je eh, zejména velmi užitečné. A potom samozřejmě je tady také zkušenost v rámci našeho výboru zde. Takže si myslím, že má odpověď na eh, dobu 12 let je tato. Myslím si, že ty zkušenosti jsou velice kvalitní a jsou relevantní pro úlohu, kterou bych měla na této pozici v účetním dvoru plnit. Pokud jde o ministerstvo eh, zemědělství, nevím, jestli jsem plně ehm, pochopila ten váš odkaz na ty tři roky na univerzitě. Já jsem eh, získala normální eh, diplom na této univerzitě, byl to pětiletý program, magisterský, nejprve samozřejmě bakalářský, tříletý a Eh, týkalo se to mezinárodních ekonomických vztahů a potom eh, jsem eh, měla další pozice, které podle mého názoru nebyly relevantní, ale měla jsem ještě jiné pracovní zkušenosti předtím, než jsem začala pracovat na ministerstvu. Konkrétně bylo mým úkolem, abych koordinovala celkový proces vyjednávání a příprav protože to byl opravdu velmi dlouhý projekt. To netrvalo pouze jeden měsíc nebo dva nebo několik týdnů. Byl to několika letý projekt, celková příprava a e, jednání bylo právě mým úkolem. Měla jsem koordinovat e, vše v rámci oddělení e, v ministerstvu, na ministerstvu, které se zabývala těmito sektory, který se to dotýkalo. Byly to eh, takové sektory jako například eh, venkovský trh, eh, zavlažování, lesnictví, státní finance zemědělství, venkovské fondy, to znamená všechna odvětví v oblasti zemědělství, o kterých se vyjednávalo a mým úkolem, nebo můj úkol byl opravdu důležitý, protože jsem musela rozumět problémům v každém jednotlivém sektoru bylo potřeba, abych je eh, dokázala dobře schrnout, připravit eh, tyto, tým našeho ministerstva na toto vyjednávání. Takže to byl opravdu velmi důležitý projekt. Vlastně to položilo základy tohoto sektoru pro, eh, na přípravu pro vstup do Evropské unie. Bylo potřeba tady provést různé reformy a tato soustavná práce mi přinesla mnoho zkušeností nejenom v technické oblasti, ale také pokud jde o spolupráci s lidmi, eh, v týmu. A já si myslím, že to je také velmi důležité, eh, pokud chcete pracovat pro účetní dvůr. Pokud jde o otázku zda mé zájmy eh, pro práci v účetním dvoru nebyly vyvolané mým eh, přáním eh, stát se členem účetního dvora? To musím odpovědět, že ne, protože já jsem už od počátku pracovala v této oblasti. Nejprve jsem byla stínovou zpravodajkou a potom jsem konstruktivně spolupracovala s mnohými členy tohoto výboru a z různých pracovních skupin, pardon, z politických skupin a kdy jsem tady podporovala spolupráci s cílem dosáhnout toho nejlepšího výsledku ehm, té zprávy a eh, měla jsem zprávy i eh, v jiných výborech, například pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh, například potraviny eh, pro malé děti a, a potom ještě další věci, které ani nejsou relevantní pro otázky rozpočtové kontroly, ale musím říct, že ne, že si nemyslím, že by eh, se dalo tvrdit, že od určitého datumu jsem začala mít tento konkrétní zájem a začala na této problematice pracovat. Eh, tento výbor eh, byl vlastně mým hlavním zájmem a tak to bude pokračovat, dokud tady budu. Potom otázky politické pozice. Musím říci, že nemám žádnou vyšší politickou funkci a já jsem tu odpověď napsala tímto způsobem, eh, že pokud tedy bych měla nějaké mé členství eh, přerušit, tak bych to udělala. Ale musím vás ujistit, že jsem opravdu zcela nezávislá a eh, nevedu tady žádné jednání o mých politických nebo ve vztahu k mé politické pozici, které by byly relevantní pro tuto kandidaturu. Pokud by to bylo potřeba, tak já bych samozřejmě mohla ukončit mé členství eh, v politické skupině, ale je to úplně běžné členství a vím, že jsou tady jiní eh, členové účetního dvora, kteří si zachovali svou náležitost k určité eh, politické struktuře. Takže pokud je o nezávislost, tak tam opravdu nejsou vůbec žádné pochybnosti. Pokud jde o tu společnost, kterou jste zmínila, tak eh, mohla byste vyjasnit ještě jednou to jméno, protože to jsem asi přeslechla. Prosím, paní Ayla Zender. Ano, děkuji. Eh, tak, pokud správně chápu, tak je to ochicha pro potuk. Já se omlouvám, eh, asi tu cyrilici nezvládnu přečíst dobře, je to ta první společnost. Odessa, Odessa Properties, to znamená, ano, to, byla, to, byla dočasná, do, to bylo dočasné pracovní místo, které jsem nikde nezmiňovala. Bylo to pouze několika měsíční projekt. Tehdy jsem byla těhotná se svým prvním dítětem a myslela jsem, že není a myslím si, že není vlastně příliš nutné, příliš relevantní o tomto diskutovat. Každopádně to vůbec eh, nesouvisí s tím, o čem se dnes bavíme. Děkuji vám mnohokrát, paní Ivanová, za zodpovězení otázek položených naší zpravodajkou. Teď jako první žádost eh, o řečníky z výboru paní Gresle. Prosím. Děkuji vám. Eh, vážená paní kolegyně, je vždycky hezké, když jedna z nás eh, dostane příležitost stát se členkou účetního dvora, kde je 25 mužů a jenom dvě ženy. To je samozřejmě velice tematická věc a e, konec konců je i faktem, že obě ženy e, jsou nejmladšími členkami výboru. Paní Kalilajte, když byla nominována, té bylo 34, e, takže také neměla 15 leté 15 leté zkušenosti a konec konců irský kolega Hanuši, Shia, tomu bylo teprve 33, když byl přivzat do účetního dvora. Takže ten argument věku je dost irrelevantní, já jsem to zatím nikde neslyšela a eh, možná, že se o tom bude hovořit u toho, socialistické, eh, u toho eh, nového člena za socialisty, že ano, který byl také nominovat. Já si myslím, že zde máme dobrou kandidátku, která i v rámci našeho výboru ukázala, co dokáže. Dovolte mi dvě otázky. Jedna z nich se soustředí vlastně na to, jak vnímáte, co účetní dvůr má dělat, respektive jak by se měl změnit, jak se tam chcete angažovat v, tomto, v, te, v této věci. Vy jste říkala, že s námi chcete dále spolupracovat, to slyšíme velmi rádi. Takže jestli byste nám to mohla trošičku rozvést. A druhá věc se týká Bulharska. To je jeden z našich nejmladších členských států, který má velké problémy. A je pro nás proto důležité, abychom eh, věděli, jak vnímáte svou roli v rámci zpětné vazby, pokud jde o Bulharsko. Eh, já vím, že vy se tím zabýváte. Vznikla jedna studie o problémech eh, a poučeních z nových členských států. A mě by tedy zajímalo, jak se v rámci účetního dvora chcete zaměřit na otázku Bulharska. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Kresle. Vy jste hovořila o eh, mládí. Připomenu, že první spolkový prezident eh, republiky Německo, pan Theodor Heuss, eh, řekl, že mládí je jediná nemoc, která se den ode dne zlepšuje. Takže to jenom k tomu. Takže děkuji. Paní Ivanová, slyšela jste otázky, prosím vás o vaši odpověď. The first question... Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka, která se týká mého eh, pojetí působení účetního dvora, ráda bych to rozdělila do dvou částí. Za prvé domnívám se, že účetní dvor prošel v průběhu let výraznými reformami. Myslím, že klíčovými faktory bylo sebehodnocení a peer review. Ráda bych zmínila také některá doporučení obsažená v dokumentech po těch peer reviews a poté také poskytnu samozřejmě svůj osobní názor. Za prvé tedy na základě, co víme z těchto doporučení, je pro EUD kriticky důležité pokračovat a prohloubit komunikaci s hlavními zainteresovanými subjekty v procesu rozpočtové kontroly, lépe s nimi komunikovat, lépe poznat jejich potřeby a na ty reagovat. Já myslím, že účetní dvůr se ubírá tímto směrem, ale měl by v nastoupené cestě pokračovat. Za druhé další posílení řídicího rámce. Objevily se určité výzvy dokonce i ze strany členů tohoto výboru, a je to také součástí sebehodnocení a peer review, že členové AUD by měli každý rok aktualizovat svá prohlášení, měla by existovat povinná rotace zaměstnanců, kteří často příliš dlouho se trvávají v jedné funkci, příliš se na ní zvyknou. Já myslím, že i v této oblasti AUD činí kroky správným směrem. Také, pokud vím, je třeba posílit eh, následné procesy, jinými slovy. EUD musí následně, eh, musí řádně tedy sledovat eh, vývoj u každého z doporučení, které vydá. Vydání doporučení věc nekončí. Musí existovat ještě následné fáze. Třeba sledovat dosažený pokrok. A poslední věc u indikátoru výkonnosti. Pokud vím, také EUD chce rozvíjet tuto tematiku a dále posílit mechanismy pro definování těchto velmi důležitých výkonnostních indikátorů. A pokud je můj osobní pohled na věc, myslím, že minulý týden jsme zažili velmi kvalitní slyšení o dalším směřování EUD Domnívám se, že výkonnostní audit by měl sehrávat stále důležitější roli. A já bych se o toto zasazovala na EUD, eh, zejména cestou zvláštních zpráv, jak jsem řekla již úvodem, bych byla ráda také, aby tyto zvláštní zprávy eh, byly více aktuální, více flexibilní a více reagovaly na potřeby členů tohoto výboru a aby také obsahovaly konkrétnější doporučení, ne pouze obecná prohlášení o tom, co není v pořádku, ale aby tyto zprávy obsahovaly konkrétní doporučení, jak problémy řešit. Myslím si, že to by poté znamenalo skutečnou hodnotu zvláštní zprávy. Také bychom, myslím, měli zaznamenat zvýšenou úlohu finančních nástrojů. EUD také zmínil svůj záměr začít vykonávat kontroly v této oblasti Dále je zde role nových makrofinančních nástrojů. Zde v tomto výboru jsme uspořádali slyšení a jsem vděčná za zájem kolegů, z nich se mnozí zúčastnili. Doufám, že to neustane, protože jde o skutečně velmi důležitou problematiku. Doposud má, jsme měli potenciálně 110 miliard závazků v evropském rozpočtu pouze z, bilanc, podle, z nástroje pro platební bilanci a z Evropského eh, mechanismu pro finanční stabilitu. A tyto prostředky, tyto fondy, mohu to říct zde nahlas, nejsou auditovány dostatečně transparentně a otevřeně. Neexistuje skutečně přeskum veřejnosti. Já si myslím, že tento výbor v Evropském parlamentu měl se dávat svoji roli a EUD rovněž, protože jde o veřejné prostředky. Dále pokud jde o e, absolutoria a prohlášení věrohodnosti, každoročně vydávaná. Myslím, že nesčetněkrát členové tohoto výboru, včetně mne samé, apelovali na EOD, aby poskytl jasnější analýzu efektivnosti a účinnosti kontrolních systémů v členských státech. Já si zároveň uvědomuji, že jde o velmi náročný úkol, který je náročný na zdroje a vyžadoval by více zdrojů, ale myslím si, že by měla být vyvinuta snaha poskytnout Evropskému parlamentu jasnější analýzu problémových oblastí v členských státech a také povahy chyb, ke kterým dochází v jednotlivých členských státech, tak abychom si mohli učinit jasnou představu. Dále, pokud je o vnější aspekt, ráda bych zmínila vztahy s vnitrostátními kontrolními orgány a také s Evropským parlamentem. Pokud je o Národní kontrolní instituce, myslím si, že je to obsaženo i v limské výzvě, že by měla existovat výměna mezi nejvyššími kontrolními úřady a účetním dvorem. Dobrý příklad, který mu poskytnout, je právě to slyšení o ESM a FSM, kde jsme měli zástupce dvou národních kontrolních institucí. Zde šlo o německý a nizozemský účetní dvůr a já shledávám takovéto výměny názorů a zkušeností nesmírně užitečnými. A samozřejmě budu-li zvolena členkou EUD, pracovala bych i nadále tímto směrem. A v neposlední řadě, pokud je o vztahy s Evropským parlamentem, tady byste se na mě jistě mohli všichni spolehnout, že bych se snažila o zdokonalování těchto vztahů, o jejich zkvalitění. Minulý týden na slyšení jsem se snažila Eh, nastavit otázku a položila jsem ji vlastně panu předsedovi Kaldejrovi, pokud bych přišla na UD, určitě bych nastolila toto téma, zda by nebyla možná častější výměna názoru mezi členy tohoto výboru a členy EUD. Ne pouze na úrovni účetní dvůr výbor Kokobu, ale také příslušná komora EUD a ti členové Kokobu, kteří mají zájem o konkrétní téma. Protože myslím si, že během takovýchto diskusí mohou vznikat eh, nové podněty, nové nápady a mohou být lépe ošetřeny potřeby členů našeho výboru. Takže takto ve stručnosti vidím budoucí výzvy pro EUD. A pokud jde o váš druhý dotaz, týkající se Bulharska, myslím, že jsem již doposud eh, prokázala a i do budoucna budu neutrální nesere na tom, ve kterém členském státě dojde případně k chybě, chyba je chyba a je třeba je vykázat. A zároveň si myslím, že je klíčově důležitý dialog s členskými státy, tedy mezi členskými státy, vnitrostátními kontrolními institucemi a EUD. Jak jste zmiňovala, paní Gresle, byla jsem zpravodajkou o předstupních financích pro Bulharsko a Rumunsko a zmínila bych skutečnost, která patrně není známa v tomto výboru, ale já jsem také přizvala, pozvala jsem eh, kolegu Fjellnera, aby navštívil Bulharsko v tomto roce v rámci procesu absolutoria, eh, tak aby mohl vést dialog s bulharskými orgány a učinit si obrázek o tom, jakého pokroku bylo dosaženo. A myslím, že to je jediný členský stát, eh, který, který pozval pana Fjellnera na, navzdory tedy jeho širším snahám v rámci procesu absolutoria. Děkuji. Chtěl bych eh, kvůli eh, dalšímu rozplánování času požádat, eh, aby se kolegové přihlásili, pokud chtějí slovo, slovo pan Mulder, pan Ody, pan Kalfin a chtěl bych také požádat, aby až budete odpovídat, abyste se časově drželi navržené doby, abychom mohli dodržet časový rámec pan Mulder. Děkuji. Mám jenom jednu velmi stručnou otázku na paní eh, Ivanovo. Eh, jedna z eh, nejsledovanějších zpráv účetního dvora je výroční zpráva a tam vlastně vyjadřují stanovisko k tomu, zda bychom měli k tomu mít tedy souhlas nebo ne a v posledních 17 eh, letech to vždy bylo negativní stanovisko. A mě by zajímalo, co by paní Ivanová doporučila Evropské komisi, aby z eh, eh, DAS byla pozitivní, aby to stanovisko k tomu bylo pozitivní. Děkuji panu Mulderovi za tuto otázku a prosím paní Ivanova, aby odpověděla. Děkuji, pane Mulder. Je to sice stručná otázka, ale není jednoduchá. Myslím si, že je velmi eh, seriózní, vážná otázka. Jedna z nejzávažnějších otázek, na kterou se snažíme odpovědět eh, v rámci Kokobu. A myslím si, že odpověď eh, není pouze něco, co se vztahuje na komisi. Především i členské státy se musí snažit a my neustále voláme potom, eh, aby tady byly prohlášení o národním řízení, aby členské státy byly zodpovědnější. A bohužel tento rok jsme opět eh, zažili že členské státy nekomunikovaly se spravodajem já doufám, že se to změní, ale závisí to hlavně na členských státech a samozřejmě také na komise. Já doufám, že Evropský parlament na to bude vyvíjet i nadále tlak, bude o to usilovat. Děkuji. Dále má slovo pan kolega Ody. Děkuji, pane předsedo. Eh, velmi mě zaujala ta diskuze o věku, protože, pane eh, předsedo, vy jste tady eh, řekl jednu velmi rozumnou úvahu a u nás se také říká, že mládí není otázka věku. A já osobně jsem velmi rád za to, že paní Ivanova kandiduje, protože si myslím, že eh, je velmi zajímavou osobností, má důležité zkušenosti, jednak v soukromém i ve veřejném sektoru, eh, národně i na mezinárodní úrovni. A jsem velice potěšen, že její eh, vláda, bulharská vláda ji navrhla, protože ona má eh, důležité kompetence, má zkušenosti, samozřejmě ne 15 leté, ale přece jen ty zkušenosti už jsou eh, významné. A my jsme například ve Francii zvolili prezidenta, o kterém se během kampaně říkalo, že nemá ministerskou zkušenost, takže zkušenost není všechno, je to samozřejmě užitečné, ale není to to jediné, na co bychom se měli soustředit. A myslím si, že ta vaše zkušenost navíc je významná. Eh, jste nezávislá, eh, hovořila jste eh, o, vaší účasti v politické straně. Já si myslím, že ta funkce v účetním dvoru je velice důležitá a během výkonu této funkce tak veškeré členství v nějaké straně, které by třeba i jen zdádlivě mohlo vést k představě, že byste nemusela být, nezá, nemusela být nezávislá, tak já si myslím, že v takovém případě by vždy bylo potřeba tu funkci ukončit eh, v té politické straně, protože my potřebujeme skutečnou nezávislost. Pokud jde o odvahu, eh, tak eh, to je také důležitá věc. Potřebujeme odvážné lidi, a nyní, pokud jde o kontrolu, já nevím, jakou funkci byste plnila v rámci účetního dvora, ale jsem překvapen, že po celou dobu, kdy diskutujeme eh, o eh, těch eh, nedostatcích, kdy účetní dvůr má, nebo se vyčítá mnoho věcí radě, ale účetní dvůr nakonec tam příliš těchto výhrad nemá. A pokud budete členkou účetního dvora, tak mě by zajímalo, jestli se budete opravdu upřímně vyjadřovat k tomu, co si myslíte, pokud jde o absolutorium pro radu a zda byste měla odvahu já nechci říct, že bychom si mysleli, že účetní dvůr není odvážný, ale přeci jen mě zaráží, jak malé výhrady má účetní dvůr vůči radě. Budete mít tedy nezbytnou odvahu pro to, abyste eh, účetní dvůr vedla k velmi nezávislému posudku, pokud je to třeba, pokud ty věci nejsou takové, jaké by měly být a eh, k tomu, aby se to měnilo? Děkuji, pane Ody. A paní Ivanová, můžete prosím odpovědět na tyto otázky stručně. Yes, Miss Odi. Děkuji vám, pane Ody. Můžete se na mě spolehnout, že podobně eh, jako v tomto výboru jsem byla objektivně neutrální, tak taková budu i v Evropském účetním dvoře. Máme chyby a máme nepravidelnosti. Ty se objevují v každém členském státu, v každé instituci. Ovšem role Evropského účetního dvora je na tyto věci upozorňovat a ne se před nimi schovávat. A nebo předpokládat, že se, eh, nebo předstírat, že se nic neděje. Můžete se na mě spolehnout, že budu i do budoucna, pakliže mě zvolíte do účetního dvora taková, jako jsem teď. Děkuji za velmi stručnou odpověď. Jako další má slovo pan kolega Kalfin. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní Ivanovové k její nominaci. Měl jsem to potěšení s ní spolupracovat v tomto výboru po dobu posledních téměř tří let a e, v rámci konzistence bych se chtěl zeptat na to, na co se ptám vždy u takovýchto příležitostí. A to je Lisabonská smlouva. Říká se, že členové účetního dvora musí mít zvláštní kvalifikaci na tento úřad. Má první otázka na paní Ivanovovou je, jak to vnímáte? Co to znamená speciální kvalifikace pro tento úřad? Druhá otázka. Z vašich eh, manažerských zkušeností, jaké jsou ty nejdůležitější pozice, které jste zastával. A eh, jako poslední věc, vy jste zmínila výkonnostní audit, což je velice důležité. V rámci příštího víceletého finančního rámce hovoříme o výkonnosti evropských fondů. V rámci písemných odpovědí vy v podstatě dáváte pouze definici ehm, eh, výkonnostního auditu, ovšem to není to, co účetní dvůr dělá. Jak vnímáte roli účetního dvora zde? Co je potřeba změnit, aby se začalo pracovat řádně na výkonnostním auditu, protože to není mm, nic, co bychom viděli ze strany aktivity účetního dvora. Děkuji vám, pane Kalfine. Paní Ivanová, eh, chcete rovnou odpovědět? Ano, prosím, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Zvláštní kvalifikace. Ehm, na to, na to se vedla velmi zajímavá debata minulý týden kdy jsme hovořili o mandátu člena účetního dvora. A mně se líbila odpověď paní Petrušky Večené, která říkala, že člen e, účetního dvora musí rozumět auditům, musí s nimi pracovat a musí zároveň být dobrý týmový hráč. Já myslím, že naprosto zásadní v rámci kolegia 27 členů účetního dvora být schopni spolupracovat v týmu, být schopni prosazovat své myšlenky a hájit je a zároveň být dostatečně flexibilní a mít schopnost dosáhovat kompromisu, aby se těch cílů mohlo dosáhnout, aby se ve finále něco rozhodlo. Jsem si jistá, že tyto kvalifikace mám. Dokonce bych šla ještě nad rámec toho, eh, co se běžně říká o technických požadavcích. Samozřejmě je nutné provádět finanční audity a audity plnění požadavků, to je důležitá součást komplexního auditu, ale i výkonnostní audit je velice důležitý. Je to naprosto zásadní součást tohoto procesu, který zajišťuje skutečnou komplexitu auditu. A to je ten směr, kterým bychom se měli ubírat. Je potřeba znát, a moci vysvětlit eh, daňovým poplatníkům v Evropě, jakou hodnotu jejich peníze vytvářejí, protože to jsou finanční prostředky, které se utrácí a musí se utratit řádně, vhodně a efektivně. A to je definice výkonnostního auditu. Je to audit efektivity, efektivnosti využívání prostředků z finančních fondů. Není to, jak říkala paní Ayla Zender, jenom utratit peníze, ale utratit je řádně, utratit je na dobré věci, tak, abychom skutečně zlepšili eh, kvalitu života našich občanů. To je, myslím, náš konečný cíl. K těm manažerským pozicím. Mně vlastně neříkali nikdy manažerka. Ovšem mohu s jistotou říci, že jsem řídila a organizovala práci týmu, takže se vždy dosáhlo nejlepším možným způsobem daných cílů a že jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. K tomu výkonnostnímu auditu už jsem mluvila, takže to je zatím z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám, paní Ivanovová, za odpovědi na otázky pana Kalfina. E, jsou další žádosti o slovo, dámy a pánové? Pakliže ne, tak bych uzavřel... A, ah, pardon, pan Gajer. Měl bych jednu otázku, pane předsedo, přece jenom. Já jsem čekal, zda se k tomu vyjádří některý z kolegů, ale nestalo se tomu tak. Já jsem si četl vaše, váš životopis, paní Ivanovová, tam se mluví o tom, že vy jste ve třech letech působila na pěti různých eh, místech, což může mít různé důvody ale já bych rád eh, se zeptal, eh, zda byste nám toto mohla jaksi osvětlit, jak k tomu došlo. Děkuji vám, pane kolego Kajere. Prosím, paní Ivanovová, eh, o vaši odpověď. Pakliže mluvíte o pozicích, které jsem zastávala v USA, tak ano, tam to je jaksi obvyklejší, je to americký životní styl, že ta mobilita pracovníků je poněkud jiná než v Evropě. Já jsem měla rodinné důvody, Eh, přesouvat se z těch jednotlivých pracovních pozic. Některé ty pozice byly smluvní, takže to je ten důvod. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji za to, že jste zodpověděla i tyto otázky a nyní se ptám eh, ještě kolegu, jestli se chtějí vyjádřit. Závěrem asi paní zpravodajka, ostatní ne. A tím pádem dávám slovo paní Ayale Sender. Slovo závěrem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní eh, kandidátce za všechny její odpovědi. A pokud jde o budoucnost a o ty otázky, které jsem eh, věcně eh, položila, tady položila k obsahu, tak je tady ještě něco. Pokud jde o složení účetního dvora, Samozřejmě, že existují určité eh, profesní omezení, ale zaměstnanci by se měli především zabývat eh, auditorskou eh, činností jako takovou kontrolní činností. A potom mám ještě jednu otázku. Samozřejmě je to ještě brzy, protože nevíme, jestli budete skutečně členkou účetního dvora, ale má otázka tedy zní, jestli byste byla schopná Eh, tady udělat takové zásahy, aby bylo více pracovníků na operativní část. Mě by zajímalo, jaká kontrolní eh, skupina eh, by podle vás byla optimální, na, na, na co byste se soustředili, kdybyste se stali členkou účetního dvora? Děkuji vám, paní Ayala Sendrová. Paní Ivanovová, prosím o vaši odpověď. Děkuji, pane eh, předsedo, vážená paní Ajalo. Eh, pokud je první dotaz, eh, ano, určitě. Myslím, že EUD by měl jít příkladem v tom, co se požaduje po všech institucích, členských státech, občanech. Všude se škrtá a EUD bez tohoto procesu neměl být vyloučen. Pokud je o druhou otázku, jak bych vnímala nejlépe svoji pozici, svoji roli, už jsem se pokusila vysvětlit, že vzhledem k mým zkušenostem bych zřejmě mohla mít eh, zvláštním přínosem na pole finančních nástrojů v oblasti strukturálních fondů, což je velmi velká téma finanční nástroje strukturálních ten, eh, fondů a někde je to tak trochu eh, neznáma pro členy tohoto výboru, ale myslím, že jde o velmi důležitou problematiku. Dále finanční nástroje pro makrofinanční pomoc, opět vzhledem k mým dosvadním zkušenostem a dále výkonnostní audity zde tedy vidím své silné stránky a pokud je o zvláštní zprávy, mohu vám slíbit, že bych se určitě zasazovala o to, aby byly vypracovávány rychleji a aby více reagovaly na potřeby členů tohoto výboru. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Ivanová, za zodpovězení i této otázky. Tímto tedy uzavírám ča- eh, veřejnou část eh, pokládání dotazů kandidáce Teď proběhne hodnocení, evaluace a to nebude veřejné, takže bych poprosil všechny, kteří eh, nemají příslušná oprávnění na to, aby zde setkali, aby zde zůstali, aby opustili sál. Děkuji ještě jednou mnohokrát paní Ivanovové za její odpovědi na tyto otázky. Okay, ladies and gentlemen, please, uh... Tak dámy a pánové, prosím vás, eh, já vás